Buonasera, bonsoir, guten Abend. <laughs> Dobré odpoledne, dobrý večer, dámy a pánové. Allora, allora eh, intanto il solito avviso che... Eh, Takže pustíme se do práce. Vítám vás na dnešním zasedání. Připomínám, že tato schůze je přenášena po internetu a pro naše diváky online říkám, že návrh pořadu jednání byl rozeslán a pakliže nejsou námitky, budeme se jim i řídit. Eh, pan Brock nám chtěl uvést eh, svou zprávu, která byla původně naplánována na zítřek, eh, s čímž jsme souhlasili, ale nevidím ho tu. Tím pádem Začneme zprávou paní Tynes k, paní Tyne k Europolu. Je to bod číslo čtyři v návrhu pořadu jednání. Připomínám vám, že výbor eh, Libe zasedá 19., kdy pořádá meziparlamentní setkání o implementaci stokholmského programu. Myslím si, že je to skutečně důležité jednání, kterého se já sám však nemohu zúčastnit protože budu v Londýně s delegací našeho výboru. Nicméně rád bych tímto apeloval na všechny členy tohoto výboru, aby se této akce pakliže jen trochu mohou zúčastnili. Jak víte, Stockholmský program podle článku 51 jednacího řádu je přidruženým programem našeho výboru. A naším úkolem je monitorovat implementaci tohoto programu. Musíme sledovat obtíže, které tento program má, eh, musíme hodnotit, jaké sdělení chceme předat příštímu parlamentu v rámci tohoto programu. A myslím si, že toto bude jednoznačně užitečné setkání. Mimo jiné samozřejmě protože máme různé přidružené výbory a spolu zpravodaje. A vidím, že eh, přišel pan Brok, takže eh, tedy přichází, abych tak řekl. Pěkně vás zde vítáme. A možná vám, pane Broku, rovnou dám slovo, až si sednete, abyste nám představil svou zprávu. Eh, zrovna jsem říkal, že bychom eh, začali s položkami v pořadu jednání mimo pořadí, ale protože váš bod eh, byl první, tak vzhledem k tomu, že už jste dorazil, tak to tak dodržíme. Já jsem původně říkal, že bychom mohli eh, zpracovat téma paní Tain, ale vzhledem k tomu, že už zde jste, tak pokud souhlasíte, pane Broku, začali bychom s vámi a zbytek programu vezmeme poté. Tedy eh, jedná se o bod číslo 8, politické plánování dlouhodobé tendence rozpočtové dopady na posilování kapacit. Eh, je to eh, z příslušného výboru pro rozpočet pan James Ellis z EKR. My k tomu máme vypracovat stanovisko. Účelem tohoto bodu je pokračovat v politice dopředného plánování jejíž první fáze končí v roce 2014. Jedná se o meziinstitucionální téma, je to téma výhledové, které sleduje možné výzvy do budoucna a kromě toho k tomuto tématu v roce, v roce 2011 vznikla pracovní skupina. Je to v podstatě téma, které se vrací až do, do pana Delora. Eh, nechci však ubírat čas panu Brokovi, takže máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Musíme si říci, že v Evropské unii máme nedostatky. Nedostatky v oblasti dlouhodobých, spolehlivých, objektivních analýz nebo na jejich kapacitě. Vidíme to mimo jiné na tom, že my jako Evropská unie e, se v podstatě soustředíme pouze na reagování a nejsme proaktivní, nevypracováváme vlastní strategie. E, ve své oblasti vnější politiky to vidíme zejména, máme mnoho strategických partnerství, ale ani jednu strategii. Ale platí to i pro ostatní oblasti politiky orientované na budoucnost, například na oblast propojení jednotlivých sektorů, jako například výzkumného sektoru. A e, v takovéto oblasti e, se skutečně zdá být důležité mít kapacitu pro analýzu. E, už vlastně předseda Delors měl svou dopřednou perspektivu, na které intenzivně pracoval. Trval, byl to program, který trval vlastně celá desetiletí. A e, je to téma, ke kterému byl osobně e, tento pán přidružen, přemýšlel o tom, jak toto téma do budoucna může být prospěšné. A myslím si, že i instituce jako Evropský parlament by se na toto téma měly zamyslet. E, proto jsem kolegům předložil téma, zda, zda bychom neměli vyvinout evropský strategický a analytický systém, tak abychom měli takový koncept celkového přemýšlení o e, konkrétních tématech. Je to otázka, na kterou se musíme ptát. Je to otázka, jak to máme zorganizovat. Zda to bude nějaká akademie v rámci stávajících struktur, nebo zda to má být nová, nová agentura, nebo združení obou těchto přístupů, nebo nějaká přidružená instituce, ať už samostatná, nebo nebo napůl samostatná, nebo zda to bude nějaký spolek institucí, eh, který nám zajistí neutralitu eh, této eh, výzkumné kapacity a který by jak si měl dostatečný vliv na to, aby e, myšlenky, které předloží, byly politiky zohledněny. A k tomu celému pak také patří to, že musíme řešit otázku struktury a vedení takovéhoto systému. Jak už jsem řekl, musí zde existovat neutralita mezi těmito institucemi, tak, abychom zajistili e, dostatečnou nezávislost tohoto systému. Je zde otázka iniciativy na spolupráci, zda se má vytvořit pracovní skupina. Já upřímně nevím, zda by se zajistila samostatnost těchto institucí, pakliže by nutně museli spolupracovat. Eh, já nevím, tam tak trošku platí takové to, no to že, moto, že spolupráce je hezká, ale eh, nestačí eh, na, na nahrazení výkonu. Samozřejmě můžeme hovořit o možnostech a výhodách a nevýhodách jednotlivých řešení, která jsem vám zde načetl. Možnost vzniku nějakých grémií, ve kterých budou zastoupeny všechny instituce, které budou mít jasné vedení, budou mít jasně stanovenou strukturu, dejme tomu nějakou správní radu, nebo říkejme tomu, jak chceme, takováto grémia mohou sama pak převzít vedení eh, takovéhoto úřadu, takovéto struktury. A nemyslím tím teď pouze komisi. Eh, bude to spíše nějaká administrativa v rámci komise, která by stanovovala společné nasměrování eh, evropských institucí, kde by se jasně řeklo, o čem budeme přemýšlet, na co se budeme zaměřovat a budeme to dělat tak, tak a tak. Eh, samozřejmě je zde návrh, že by eh, iniciativu měla komise, pak by dvě ostatní instituce měly spolu rozhodovací právo, ale jak by to přesně vypadalo z právního hlediska, to je otázka, jakou funkci zejména tam bude mít parlament, ale v zásadě jde hlavně o to, abychom eh, umožnili co největší spektrum dlouhodobého plánování a aby ta struktura byla spolehlivá natolik, aby i parlamentní instituce mohly hrát eh, v tom rozhodování určitou roli, aby měly dostatečný vliv. Eh, nesmí to být pouze nový instrument v oblasti exekutivy. Proto bych rád kolegy a kolegyně vyzval k tomu, aby si tento můj prvotní návrh přečetli, prostudovali a jsem připraven na diskusi. Eh, doufám, že se nám podaří najít řešení, které najde souhlas eh, většiny kolegů, tak abychom skutečně otázku vzniku takovéto instituce mohli posunout o kousek dál, aby náš výbor mohl vypracovat nějaké, nějaký konkrétní návrh, například na rozpočet a na práci. A upřímně si myslím, že zde potenciál pro možnost vzniku takovéto instituce je. Myslím si, že by oni byl zájem a myslím si, že by to byla, byl konstruktivní krok vpřed. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám, pane, Bloko, Pan Guerrero má slovo jako první. Děkuji vám, pane předsedo. za posledních pár let se naše zkušenosti v Evropské unii ubíraly tím směrem, že je zřejmé, že potřebujeme analýzu prospektivních kapacit, abychom analyzovali jak současný stav, tak úkoly do budoucna, které nás pravděpodobně čekají. A tomu jsme se věnovali již před krizí, ale poté, co krize nastala, eh, nedokázali jsme ji zcela předvídat, protože jsme neměli nezbytné analytické metody. Nedokázali jsme prognózovat, jaká bude situace po změně hospodářské situace. Za prvé bychom tedy měli přejít od toho, co byl pilotní projekt, k tomu, co by představovalo strategickou analýzu a umožňovalo by nám to tedy se zorientovat v evropském systému. A domnívám se, že všechny, tyto, všechny evropské instituce by měly být do této práce zapojeny. A já bych v této souvislosti chtěl podotknout, že Evropský parlament může získat dostatečný náhled, dostatečný pohled širší perspektivy a díky tomu může významným způsobem k této práci přispět. A za třetí, pan Brok zmiňoval neutralitu. Někdy je obtížné neutrality dosáhnout. Nicméně k neutralitě mohou přispět dva faktory, jednak transparentnost a jednak pluralita. Znamená to, že složení a běžná struktura fungování orgánu, ať už ta struktura je jakákoliv, musí zajišťovat plurální kvalitní participaci, tedy pluralitu a transparentnost v přístupu k problematice, kterou daný orgán řeší. A za poslední měsíce jsme se setkali s tím, že se zřetelně projevilo, do jaké míry víceletý program růstu projevuje v praxi, do jaké míry se tedy uh, do, může rozporovat takový dlouhodobý plán na základě závěrů, které přináší. A skutečnost, že všechny čtyři instituce a že eh, musí spolupracovat a zajišťovat eh, interní a externí pluralitu, eh, povedou k vytvoření systému, který je neutrální. Měli bychom být otevření. To je ve zprávě jasně uvedeno a jsem přesvědčen, že stanovisko pana Broka bude za to také v úvahu. Měli bychom se otevřít také akademickým obcím i mimo Evropskou unii, mimo jiné. Někdy tím hlavním problémem nebo úkolem není jenom to, jak se vnímáme my sami, ale jak nás vnímá zbytek světa. A právě tady bychom měli hledat cesty, jak řešit úkoly do budoucna. Měli bychom zjišťovat, jak nás zbytek světa vnímá. Pan Brok nevede pouze výbor pro zahraniční vztahy, ale je také odborníkem na tuto problematiku a ví velmi dobře, jaký význam má pochopit stanoviska v globálním politickém kontextu a vnímání Evropské unie a regionů. Abych to strnul, těšíme se na zprávu pana Broka, budeme maximálně spolupracovat, pokud tam bude ještě vůbec prostor pro zlepšení. Na úplný závěr chci říci, že pro nás je velice pozitivní, pokud přecházíme od pilotního projektu k institucionalizaci, protože jedině tak budeme moci prognozovat budoucnost. Důležité je zapojení všech čtyř institucí, důležité je otevření se světu a velký přínos pro nás bude mít pluralitní přístup a nezaměřovat se na jedno téma. Děkuji. Děkuji. Da. Dobré odpoledne. Já vítám tento projekt. Domnívám se, že eh, jsme zaznamenali určitý poklet eh, již po eh, Delorově systému v práci komise a právě Tehdy byla spíše komise vnímána jako think tank a domníval jsem se, že by měla spadat také do eh, úloh, které komise plní, právě i tento přístup, že bude zkoumat své možnosti a svůj potenciál eh, strategického myšlení a hledání náplně práce pro instituce. Tento rozměr se za poslední léta bohužel vytratil a nejsem si jist, eh, jak tomu přistupuje orgán, který je poradním orgánem Evropské unie. v každém případě je to určitým poselstvím, které není nezanedbatelné. Rozhodně můžeme schválit přístup k, právě k tomuto typu intelektuální analýzy, úlohy, kterou Unie se, sehrává v celém světě, a to včetně některých scénářů, eh, o nichž lze uvažovat, eh, které mohou být dále vytvářeny a které již měly být eh, zavedeny do eh, praxe, měly také obsahovat i eh, ten scénář, který by se byl věnoval eurokrizi, protože tak bychom byli mnohem lépe připraveni na krizi, dokázali bychom reagovat včas. pokud by takové scénáře tohoto vývoje existovaly. Musíme také eh, zajistit, abychom se nepokoušeli o nějaký megalomanský projekt. Eh, naopak, aby to byl projekt takového rozsahu, který by eh, se který by nějakým způsobem nenegoval také přínosy jednotlivých eh, subjektů, které se na vývoji podílejí, protože víme, že těch eh, politických názorových organizací think tanků je celá řada a musíme si uvědomit, že Eh, tyto subjekty, které fungují, také doplňují síť eh, kontaktů, které již existují. Eh, zároveň ale práci institucí žádným způsobem nesuplují. Já myslím, že právě toto je důležitý prvek v celé té rovnici. Řada z těchto subjektů je také částečně rozpočtem EU financována. Nicméně eh, ještě bych rád doplnil, že se těším na konkrétní návrh, eh, na kterém budeme moci všichni pracovat. Děkuji. Pan Děkuji vám, pane předsedo, velice zajímavý návrh a já mám řadu otázek, které bych eh, rád položil a požadavků na vysvětlení. Za prvé, na co se bude tento orgán konkrétně zaměřovat? Bude spíše politický či ekonomický, nebo se bude zaměřovat na sociální otázky, především protože prožíváme rychlé sociální změny, eh, roste nerovnost ve společnosti, mění se vztahy mezi státy, mění se vnitropolitická situace v jednotlivých státech a podobně. A za druhé, zajímalo by mě, zda v pravomocech tohoto orgánu bude především zaměřit se na Evropskou unii nebo celou Evropu a nebo Evropu a svět. Myslím si, že právě tady by mělo být jasné, zcela jistě Evropa je více než jeden aktér na celém světě a zároveň Eh, význam dalších aktérů roste a pokud bychom toto neuznali, nebudou zcela jistě spokojeni. Proto eh, by mě zajímal právě záběr tohoto orgánu a také by mě zajímalo, jakým způsobem bude koordinována práce tohoto orgánu s ESVČ, Eh, eh, v problematice jako eh, východní partnerství, středomořské partnerství a podobně. A dále, jak bude vystupovat vůči občanům, občanské společnosti, médiím a tak dále. A poslední otázka, zda se bude primárně skládat z odborníků, odborníků a politiků, anebo jak bude ten orgán fungovat půjde o úzký elitní orgán nebo spíše šířej pojatý orgán. Un luogo di programmazione politica. Děkuji. I mně se líbí představa takového orgánu, který by mohl pomoci s plánováním různých politik, ale samozřejmě by to asi záviselo na dohodě mezi institucemi. A já se chci zeptat pana Broka. Pane Broku, teď mluvím na vás. Bohužel teď nemáme mikrofon pro pana předsedu. Omlouvám se. Šlo teď o to, jestli by eh, měla, jestli se má skutečně návštěva výboru pro zahraniční záležitost do Turecka, nakonec tedy ne, protože nejsou připraveni nás přijmout. Předseda parlamentu také eh, nechtěla bych tam jel jako já, jako jeho zástupce sám, a také tady eh, šlo o to, jestli eh, svobodný parlament si může přijímat eh, rezoluce k jakému to tématu. Myslím, že to rozhodnutí nakonec je správné, že tam nepojedeme. A teď k tématu, o které jde tady. Tady děkuji za příspěvky. Já jsem se přesto pokoušel všechno vyslyšet. Děkuji vám za vaše připomínky. A podle mě je skutečně správné, že si uvědomíme, že zrušení těch předchozích eh, perspektiv eh, se ukázalo jako problematické a má to neste sebou nedostatky ale není to to samé jako nějaký think tank. Samozřejmě to musí také být možné. My bychom i nadále měli eh, mít možnost zadávat studie, nebýt závislí pouze na tomto jednom orgánu. Jsou tady další záležitosti, měli bychom mít možnost se obracet na experty v různých think tankcích. To by mělo být úplně nedotčeno vytvořením tohoto orgánu. Také Nejde o nějaké jednotlivosti, ale spíše o dlouhodobější perspektivy v důležitých oblastech. abychom se také uvědomili intelektuální souvislosti mezi různými tématy, abychom neuvažovali malém. To je podle mě velmi důležité a já si myslím, že bychom tady s tím něco měli udělat. Byla tady řeč o o neutralitě. Tady jde hlavně o neutralitu mezi institucemi, o formální neutralitu. A to bychom museli mi jako AVKO zajistit, jak ta struktura bude na konci vypadat. Ale na závěrem celého toho procesu by mělo být nějaké stanovisko, nějaký názor. Je možné, že někdy se ten výsledek nebude všem líbit. I to je potřeba akceptovat, pokud eh, budeme chtít intelektuálně na vysoké úrovni mít nějaká stanoviska, která by nás eh, mohla zajímat a která by mohla ovlivnit naše myšlení v každodenní politice. A z toho důvodu si myslím, že bychom se do toho měli pustit, až Ale to, jak to všechno bude složeno, jak to bude vypadat a jak ta neutralita bude zajištěna, na to ještě čas a eh, nad tím se potom můžeme jako ovko zamyslet. A já vám budu věčný za jakékoliv připomínky k tomuto. Ještě děkuji také za poznámku, teď nevím od koho, že i toto gremium by se mohlo obrátit na různé think tanky, nemělo by to nějaký uzavřený systém který eh, se uzavírá podnětům nějšku, ale musí mít možnost se obracet na experty, kteří by mohli obohatit práci tohoto orgánu. Takže podle mě to je dobrá věc. Úkolem by ale nemělo být, teď se bude odvádět nějaká vědecká práce, tak aby naše politické a politická rozhodnutí měly nějaké vědecké podklady, ale musí to fungovat úplně nezávisle od našich politických představ. Abychom se s tím potom měli poměřovat, nebo měli bychom se o to opírat v našich rozhodnutích. Politici s tím možná mají někdy problém se podřídit, ale kdybychom to zkontrolovali tak, aby ta nezávislost byla zajištěna a aby nemohl eh, vzniknout dojem, že má vydávat potom pokyny pro jednání politických institucí. Ale musí mít právo plně, nezávisle, intelektuálně pracovat. To všechno musí být eh, se odrážet eh, v tom eh, konstruktu a někdo nesmí mít pocit, že ho to uráží, když ten výsledek se mu nebude hodit eh, do jeho eh, rozhodování. Děkuji vám, pane Broku. Mohl byste nám ještě říci, jaký máte časový harmonogram, kdy můžeme očekávat písemnou zprávu, musíme si to naplánovat, tady je také nějaká lhůta, protože se to musí předložit rozpočtovému výboru. A musíme k tomu odhlasovat 9. července, musíme odhlasovat naše stanovisko 9. července. Pane předsedo, já vám ten návrh udělám tento návrh. Nechám kolegům ještě pár dní na to, aby mi zaslali svoje připomínky a mohli bychom to zvládnout do konce týdne. Myslím, že pokud se shodneme, tak to nebude nějaká velká práce těch věcí, asi není tolik. A pokud někdo bude mít nějaký zlepšovací návrh, tak se ho rád pokusím zohlednit, řekněme do středy, lhůta pro pozněcí návrhy a do pátku bych to mohl potom předložit, tu zprávu. Stačí to? Ale rád bych ještě zohlednil to, co si o tom budou myslet kolegové. Allora avete ascoltato la proposta del collega Brock. Dobře, děkuji vám. Takže 9. července bychom potom mohli hlasovat. A všichni, prosím, posílejte svoje připomínky. Takže 26. bude huta pro pozdělací návrhy. Děkuji vám. Na tom jsme se domluvili. A teď můžeme postoupit k dalšímu bodu, což je zpráva paní Tain. Vážení kolegové, mimo mikrofon. Okay. Vážení kolegové, Lisabonská smlouva vytváří nový právní rámec pro Europol, nebo je to nezbytné teď takový eh, rámec vytvořit a proto eh, byl předložen návrh nařízení, kde eh, se navrhuje sloučení Europolu s Evropskou policejní akademií, ale musím upozornit eh, na to, že na výboru Libe je většina proti takovému eh, sloučení těchto dvou agentur. Naším úkolem tady na AFKu je zhotovit stanovisko které by se mělo zabývat parlamentní kontrolou činnosti Europolu. Evropská komise navrhuje za prvé to, aby Evropský parlament a národní parlamenty v budoucnosti eh, měly dostávat každoroční zprávy o činnosti a také obecnou zprávu o činnosti, kterou by dostali od Europolu, jde tedy předávání dokumentů Kromě toho před schválením těch strategických víceletých eh, zpráv činnosti by mělo dojít ke slyšení a za třetí by Evropský parlament společně s národními parlamenty měl mít možnost volit předsedu správní rady, jakož i ředitele a mohl se ho pozvat na výbor. Teď je potřeba vyřešit několik otázek. Ta první otázka je, v jakém rámci by takové slyšení s národními parlamenty mělo probíhat. Někteří navrhovali, aby vznikla každoroční pravidelná konference zástupců eh, těchto parlamentů. To mě by se docela líbilo a byla bych rád, kdyby se to mohli vyjádřit. Za druhé, Kromě základní pravomoci pro rozpočet této agentury by parlament měl mít také možnost se vyjádřit eh, nebo měl možnost eh, klást otázky kandidátovi na eh, ředitele, kterého jehož kandidaturu předloží správní rada. Komise ve svém návrhu o parlamentní kontrole ale zůstává pozadu za některými připomínkami poslanců, kteří požadovali více. I tady by mě zajímalo vaše stanovisko. A za třetí bych chtěla ještě poukázat na to, že tam, kde jde o kontrolu národních policejních složek, tak národní parlamenty mají mnohem širší pravomoce například jmenování a odvolání těch vedoucích představitelů, rozpočtová kontrola, kontrola priorit nebo stanování těch eh, priorit v činnosti a, a v Německu také je možné kontrolovat na místě. Myslím si, že parlamentní kontrola Europolu je velmi důležitá, protože policejní složky na evropské úrovni Mm, už eh, přes hraniční dobře eh, spolupracují, ale pořád tady chybí eh, ta kontrola na této úrovni. A víme, že jde také o všechny ty, kteří jsou dočeny touto přeshraniční policejní spolupráci. V trestně právní oblasti máme v Evropské unii ten problém, že policejní orgány sice eh, čím dál tím více lépe spolupracují, ale na druhou stranu nefunguje eh, přeshraniční spolupráce eh, státních zástupců a proto je parlamentní kontrola mnohem důležitější na evropské úrovni. A proto si myslím, že bychom měli usilovat o co nejširší pravomoce pro parlamentní kontrolu ve spolupráci s národními parlamenty. A teď by mě zajímalo, co se to myslí kolegové. Děkuji. Paní Gormaj eh, požádala o slovo. 25. června je test eh, na přeskoumání subsidiarity. Dostali jsme stanovisko Bundesrátu, tedy Německé spolkové rady. A také máme stanovisko Evropského ombudsmana. Paní Gurmaj má slovo. Eh, eh, naše zástupkyně naší politické skupiny tady dnes nemohla být, takže já teď ji zastoupím a přečtu její dokument. Tam má pochybnosti o návrhu komise a o tom, že by mělo jít ke sloučení Europolu a Cepolu. Také jde o to, že již na hlavním výboru proběhla rozprava, tedy na výboru Libe. Bylo jasné, že tam existuje Eh, většina proti tomuto sloučení. Poslední rada ministrů vnitra spravedlnosti, která se konala na začátku června, také potvrdila stejný přístup. Tady proto byla zase většina členských států a kromě toho také, pokud vím, tak zástupci eh, výkonné rady jak Europolu, tak CEPOLu, kteří se zúčastnili zasedání výboru Libe 7. května se vyjádřili proti tomuto sloučení s tím, že nevidí žádnou přidanou hodnotu. A poukázali také na rizika spojená s takovým postupem. Takže naše nástupkyně by doporučovala, abychom požádali Evropskou komisi a předložila nový legislativní návrh týkající se cepolo na příčin zasedání Rady ministrů a pokud to nebude možné z časových důvodů, tak by bylo dobře, kdyby parlament a rada pracovali na dvou paralelních textech společně, a to za technické pomoci komise. A na závěr argumenty, které předla, předkládá komise týkající se úspor, jsou eh, příliš vágní. A to nehledě na to, že právní základ pro Europol neobsahuje žádné ustanovení týkající se odborné přípravy a proto máme pochybnosti, jestli je možné, aby Europol absorboval CEPOL. Pane předsedo, vy jste říkal, že Evropský ombudsman k tomu také zaslal své stanovisko. Já ho nemám k dispozici. Nemohli bychom ho dostat? Nebo jsem vás špatně pochopil? Je to stanovisko Evropského ochránce osobních údajů, dat, EDPS. To stanovisko je k dispozici od 31. května, to bylo posláno parlamentu a institucím. Šlo tam ochranu osobních údajů. Já sám jsem to neviděl. Každopádně šlo o ochránce osobních dat. Jestli to je všechno, Vidím, že se ještě někdo další hlásí o slovo. Bronz. Kolega Bronz, prosím. O, děkuji. Vážný a organizovaný zločin je samozřejmě velmi zásadní problém. Není to jenom hrozba. A samozřejmě pouze mezinárodní spolupráce na něj může, na tento problém, může reagovat. Ale spolupráce znamená práce dohromady jako rovní partneři neznamená to, že podléháme mezinárodním úřadům nebo mezinárodní autoritě. Stávající systém Europolu eh, obsahuje poskytování informací ze strany členských, stát, členských států Europolu a Europol se pak eh, rozhodne, kolik informací pak rozšíří dál. Eh, toto nařízení zajistí, že Europol bude předmětem dohledu Evropského parlamentu, ale zdá se, že parlamenty členských států by pak dostávali informace pouze ve formě zpráv, různých hodnoticích nebo situačních a tak dále. A Evropský parlament by řídil rozpočet Europolu. Zmiňuje se zde otázka citlivých osobních údajů, což je samozřejmě široká škála osobních charakteristik a tato data by byla eh, pouze v omezeném režimu a zpracovávána by byla pouze v uvozovkách, kdy je to nezbytně nutné, konec uvozovek ať už to znamená cokoliv. Ta politická třída v EU a členských státech podporuje klima inhibice. A to i jen v náznacích určitých korelací nebo spojitostech s organizovaným zločinem nebo osobními údaji. Bez ohledu na to, jak ty korelace nebo ta spojení skutečně vypadají. Lidé si možná myslí, že jenom ukazují prstem na EU, ale to není pravda, protože eh, velmi vysoce postavení policejní důstojníci eh, v eh, Anglii velmi často nesledují stavy korela, systémy korelace s různými populačními skupinami, například obchodem s lidmi, což znamená, že vlastně vůbec nevidí tyto toky podobně jako v oblasti překupníků tvrdých drog takže od nich nelze informace získávat. Samozřejmě mezinárodní eh, kriminálníc, mezinárodní mafie eh, vůbec nesleduje, jakým způsobem se formuje mezinárodní trh spolupráce v oblasti policejních snožek. Já si myslím, že toto eh, by, tedy to, že by Evropská unie řídila nakládání s informacemi o organizovaném zločinu, spíše zabraňovalo boji s organizovaným zločinem. Já si myslím, že ta spolupráce by měla být celosvětová. Spolupráce mezi policejními složkami, ale tu musí zajistit dohody mezi členskými státy a to, co nejrychleji a co možná s nejmenší publicitou. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, pokud chce paní Tajn reagovat, má teď prostor. Ja, das Děkuji. Názorů zde bylo několik. Kritizuje se, že Europol neposkytuje dostatek dat, respektive, že ani dostatek dat neobdržuje ze strany členských států, což je pravda. V některých členských státech se toto totiž eh, vnímá tak, že pakliže to má být oprávněná spolupráce, tak to nesmí vypadat tak, že členské státy jsou podřízeny nějakému mezinárodnímu Eh, nějakému mezinárodnímu orgánu. To, myslím, je věc, která zatím nebyla objasněna plně. Ochrana dat, ano, to je důležité, ale primárně se naše stanovisko má zabývat parlamentní kontrolou. A to pan Bronz eh, správně pojmenoval. Národní parlamenty zatím žádnou kontrolu v podstatě nemají, protože mají málo informací a neprobíhá řádná výměna údajů je fakt, že je potřeba, aby si všichni sedli dohromady k jednomu stolu, to znamená my zde z Europarlamentu a z národních parlamentů, abychom začali provádět řádnou parlamentní kontrolu, řádný parlamentní dohled. To je potřeba institucionalizovat a nemyslím si, že nutně se musíme zaměřit pouze na globální úroveň informací. Já si myslím, že bychom se měli setkávat pravidelně, měli bychom sledovat i, ty, i tu Eh, samozřejmě logistickou problematiku, kterou toto znamená, ale eh, třeba by se mohlo setkávat jenom několik vybraných členů tohoto výboru. Děkuji vám za slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát. Teď už zbývá stanovit pouze harmonogram. O tomto stanovisku budeme diskutovat na příští schůzi 8. a 9. července. Termín pro pozměňovací návrhy bychom si pak mohli stanovit na konec srpna. že by se teda 8. nebo asi spíš pravděpodobně 9. jednalo. V srpnu by byl termín pro pozměňovací návrhy a 16. 17. září by se hlasovalo. Dobrá, takže to je odsouhlaseno a jdeme na poslední bod na pořadu jednání pro dnešní odpoledne. Pan Třaškovský je na místě a tím pádem jdeme na bod číslo 3 eh, v původním návrhu pořadu jednání. Jsou to pravidla pro hlasování a obsah zpráv při postupu souhlasu. Je to téma, které řešíme už od prosince 2011, eh, kdy jsme obdrželi dopis, eh, ve kterém jsme dotazováni na pravidla pro hlasování ve výborech, nejenom v jednom výboru, ale v několika výborech, kde došlo k určitým problémům. Nicméně já už teď nebudu předjímat to, co řekne pan zpravodaj. Pane Třaškovský, máte slovo. Well, colleagues. Uh, děkuji vám mnohokrát. Eh, kolegové, děkuji vám za pozměňovací návrhy. S radostí vám oznamuji, že většinu z nich všeobecně za to mohu přijmout. Eh, zejména Andrewovi pozměňovací návrhy, myslím, si zlepšují transparentnost, vyjasňují to, o čem hovoříme. Pokud máme hovořit konkrétně, tak pozměňovací návrh 2. E, to, že to sem všechno združíme, vysvětlíme to pěkně na papíře a podrobně, nám pomůže vyhnout se jakýmkoliv nedorozuměním. Většina Andrewových návrhů vlastně nemění ten duch a podstatu této zprávy, spíše ji jaksi, abych tak řekl, zestručňují a vyjasňují. Takže s radostí je přijímám. Eh, pan Gualtieri eh, u odstavce 1, to je v podstatě velmi podobný směr, je to pozměňovací návrh 4 a rád to přijímám, ale pak v tom svém dalším pozměňovacím návrhu eh, hovoří o tom, že jak si ta procedura může za, zachovat i určitou druhou část. E, vidíte to v, pod, v podkladech pozměňovací návrh číslo 5. E, víte, já, jak jsem mnohokrát říkal, jsem chtěl jak si neposilovat e, premisy parlamentu tím způsobem, který by byl zranitelný vůči kritice v tom smyslu, že jak si překračujeme vlastní kompetenci nebo v tom smyslu, že by nás někdo dokonce i napadl u soudního dvora. Má původní myšlenka byla vypracovat co nejjasnější doporučení a co nejstručnější doporučení. A to místo, kde parlament může stanovit své důvody, proč se zachoval tak, jak se zachoval, by mělo být právě v politickém usnesení. Protože tím se vysvětlí celý ten postup. Naším eh, konečným cílem bylo celý ten postup vyjasnit. Takže přijetí eh, toho prvního pozměňovacího návrhu, který to vysvětluje, je v pořádku, ale ty otázky v, v pozměňovacím návrhu číslo 5, to znamená, tam jde o to doporučení, to přijmout s čistým svědomím nemohu, protože eh, myslím, že na, na to, na čem jsme se shodli, bylo, že to bude součástí politického usnesení. Teď eh, dále. Andrewův eh, pozměňovací návrh číslo 6. Ten s radostí přijímám. Nemyslím, že to je tak důležité, ale asi je to teď jasnější, takže s tím problémy nemám pozměňovací návrh k otázce těch čtyř měsíců, to je pozměňovací návrh 7. To je, myslím, opět dosti užitečné, protože to eh, konferenci předsedů dá možnost jednat bez čekání. My jsme o tom konec konců bilaterálně diskutovali, rád to tam zahrnu. Teď pozměňovací návrh. Pan zpravodaj říká 7. I ten, myslím, e, vše vyjasňuje a jak si lépe uspořádává myšlenky, takže opět žádný problém. A pak zde jsou e, návrhy pana Moreiry. Například to přidání slov where appropriate, to je pozměňovací návrh číslo 10. Upřímně nevím, proč je zrovna toto nutné. Já si myslím, že je poměrně jasné, co jsme říkali, že tam říkáme jedno hlasování bez předkládání pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že e, to ten význam pokrývá. Nevím, jestli tam ty dvě slova navíc potřebujeme. Pokud jde o e, návrh pana Moreiry, kde se parlament žádá o souhlas podle smluv na základě rozdílu mezi jednotlivými institucemi. Myslím si, že když to budeme formulovat takto, tak už tam ta procedura je zahrnuta. Nevím, jestli je potřeba to takhle dodatečně vysvětlovat, doplňovat sem ta slova. A poslední eh, myšlenka pana Moreiry, jak si zkonkret, zkonkretizování Eh, otázky mezinárodních smluv, eh, kde hovoří, kde je vyžadován souhlas parlamentu s mezinárodní dohodou, se parlament může rozhodnout podle doporučení eh, příslušného výboru odložit proces souhlasu na více ne, o více než jeden rok. Pokud vím, tak jsme se dohodli, že v článku 90 jednacího řádu jsme vypracovali konkrétní zprávu a tento pozměňovací návrh by podle mě patřil tam. Takže sečteno a podtrženo, jak jsem říkal, už jsme o tom hovořili. Takže en, takto Andrewovi pozměňovací návrhy ten text vyjasňují, jsem připraven je přijmout. Pokud jde o návrhy pana Moreiry, zcela upřímně, myslím si, že jsou nadbytečné. E, ten poslední pozměňovací návrh číslo 11 je potřeba, ale ne v této zprávě, ale v té, k té zprávě, v té zprávě k článku 90. Nevím a mám problém s tím vracet sem to politické opodstatnění do, toho, do toho doporučení. To si myslím, že podkopává celý smysl toho, proč toto cvičení provádíme, tedy protože chceme jas, jak si tento projekt vyjasnit. A chceme jasně rozlišit mezi právním postupem, eh, který byl vypracován tak, aby zkrátka říkal ano nebo ne, ale eh, v současnosti jde hlavně o to, že vlastně chceme nějakým způsobem odůvodnit vlastní stanovisko. A myslím si, že toho lze dosáhnout pouze v usnesení. Tím bychom, myslím, zároveň vyjasnili situaci, e, v rámci které různé výbory přijímají různé věci, různé nápady se tam objevují. Zároveň bychom měli jasnou situaci v tom smyslu, že víme, o čem hlasujeme během plenárního zasedání. Neměli bychom problémy s prodlevami, takže bychom splnili poslání a pokud jde o jmenování důvodů, tak by se jednalo o e, hlavně o usnesení, která e, jejíž vypracovávání by se nám také usnadnilo a vyhneme se jakýmkoliv spochybňováním nebo jakýmkoliv konfliktům s ostatními stranami. Děkuji, vidím tam ještě, eh, pardon, nevidím tam žádné zvednuté ruce a přece jenom. Pan Bronz, prosím. Consent under Rule 81. Souhlas podle pravidla 81 eh, musí, pokud není, eh, podle článku 81 vychází z většiny, v některých situacích si smlouva žádá, aby většina stran vytvářela tedy také většinu hlasujících poslanců, respektive poslanců, kteří má právo hlasovat. Klademe si otázku, proč. A to je vysvětleno ve vysvětlujícím prohlášení. Zvláštní, požadavek na zvláštní většinu pro eh, se týká situace eh, to kdy zásadní rozhodnutí ehm, je přijato náhodnou většinou, pokud je přítomen malý počet poslanců. Ehm, a můžeme si také říci, že bychom využili situace a prosadili ehm, rozhodnutí zásadního významu tímto způsobem, například umožnění vstupu nového státu do EU především takový nový členský stát zcela jistě může výrazně ovlivnit existující členské státy, a to ať už pozitivně nebo negativně. Například problematika rybolovu na Islandu, eh, problematika kritika zvláštního případu, Ture, zvláštního přístupu Turecka ke svému disentu. Existující souhlad může být zásadní, ale ne tak hluboký, jako třeba dopad eh, na ostatní státy v případě vstupu Chorvatska. Pokud jde o vznik celého. Eh, komplementu člen, poslanců, kteří mají právo volit, kteří pak schválí vstup Chorvatska, by ještě nemuselo znamenat nutnost schválení jinou cestu vstup Chorvatska také schválili dvě třetiny Chorvatů, kteří se vyjádřili v referendu, ale účastnilo se pouze 44%. To znamená, že de facto vstup schválilo pouhých 29,4% obyvatel. Pokud nehlasují poslanci, je to z různých důvodů, lepších i horších možná se věnují jiné parlamentní práci což může znamenat dohodnout se třeba s pracovníky na e, další práci pro vlastní e, politickou stranu. Na to se může teda zeptat BBC. Nebo se mohou e, chtít prezentovat v médiích mnohem více než další politici. Znamená to, že musí opustit parlament dříve a absentovat. Důvody pro absenci při hlasování u referenda, kde se hlasuje o vstupu do EU, mohou být složitější. Bylo obtížné přesvědčit Chorvaty o tom, jaké výhody mají, má členství, než třeba ty důvody, proč naopak do EU nevstoupit. Děkuji. Dav. Pan Dav. Děkuji panu zpravodaji za jeho moudrá slova. pokud bychom mohli udržet takovou novou náladu při práci na dalších zprávách. Vcela jistě by to usnadnilo naši práci. Jenom chci zmínit k tomu, co řekl pan Brons. Poté, co jsem si vyslechl první část jeho vystoupení, jsem byl ochoten připustit, že tedy se eh, stane tím původním obyvatelem v tomto přístupu, ale za druhé se zmiňuje o věcech, které nespadají do rozsahu působnosti této zprávy a dále členské státy mají vlastní právní předpisy, eh, pokud jde o uspořádání referenda, kdy je přípustné, kdy nikoliv. A pokud bychom měli diktovat odsud tak si myslím, že i ti největší eurofederalisté by si to nepřáli. Zarazilo mě, že bychom měli diktovat nebo svolávat na základě vnitřních ústavních pravidel eh, a určovat členským nebo jiným státům, jak a kdy pořádat referenda například o vstupu. Děkuji. A tím uzavíráme rozpravu. Další zasedání výbor bude v červenci, kde se budeme věnovat eh, dalšímu pořadu jednání. Tím končím práci. Eh, pro dnešní odpoledne sejdeme se zítra v 10 s tím, že tomu bude předcházet zasedání za, za zavřenými dveřmi v půl desáté. Děkuji. Alberto, Alberto. Allora, piccola variante. Il programma il programma originale prevede le 10, le 10, ma siccome abbiamo già... Ano, bylo to 10, ale vzhledem k tomu, že jsme projednali tři body na pořadu jednání, můžeme se sejít až v 10.30 s tím, že předtím se sejdou koordinátoři, kteří se sejdou v 9. Děkuji.